Could people please take their seats? Prosím, posaďte se. Please. Prosím. Mluvte. Dnes, takže já nikdy do posud jsem nepoužila kladívko, ale začnu. I've got two teenage sons. Mám dva syny, teenagery. I'm in trouble Oh dear, thank you very much. Děkuji, prosím, posaďte se. Uh, still some of the advisors in the back. A eh, ještě někteří poradci tam stojí vzadu, takže děkuji a mm, již za sebou máme nabité dopoledne. Je to pro mě velké potěšení opět, že tady na výboru IMKO můžeme přivítat místo předsedu Ancipa, našeho dobrého přítele. Děkuji, že jste přišel na eh, naše zasedání a na pracovní skupinu minulý týden. Pro vaši informaci, většinou ve čtvrtek odpoledne tady nikdo z nás není, takže vidíte, ten zájem je veliký. A děkuji, děkuji všem poslancům, kteří zůstali. Vím, že někteří budou muset odejít dřív, aby mohli eh, chytit letadlo, takže v průběhu budou odcházet a proto my hned přejdeme k tomu, co nám eh, řeknete a určitě eh, i od toho, co jsme, od doby, co jsme se viděli, tak jak si trošku prosáklo k tomu, eh, co eh, snad nám řeknete dnes a kom, nejprve tedy bude hovořit komise, pan komisař a poté bude čas na otázky. Ano, samozřejmě, to je zcela v pořádku. Ještě další vidím přichází, tak se posaďte. Děkuji. Father, This is, this is your choice. Either speech or just points, priorities.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 Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Je to pro mě potěšení, že opět jste mě pozvali mezi vás. Na začátku funkčního období jsem řekl, že budu v úzkém kontaktu s Evropským parlamentem a takže nyní je důležité, abych vám představil priority eh, digitálního jednotného trhu ještě předtím, než kolegium za pár týdnů přijme k tomuto svou strategii samozřejmě především v naší vizi nám jde o lidi. Evropané chtějí mít větší možnost volby, konkurenceschopné ceny na trhu, e, digitální trh také se zaměřuje na podniky, e, ať jsou to startupy či tradiční podniky průmyslového typu. V digitální éře evropské podniky by měly být schopny využít tohoto obrovského tržiště 500 milionů zákazníků. Naše strategie se bude opírat o tři politické pilíře, které jsou koncipovány tak, aby, eh, aby odblokovaly potenciál digitální ekonomiky a digitální budoucnosti. Aby se tato vize stala realitou, abychom eh, vytvořili skutečně otevřené, průchodné prostředí online, tak je třeba zrušit několik bariér. Již žádný eh, odepřený přístup k webovským stránkám podle toho, kde se člověk geograficky nachází například. I lze učinit velké úspory jenom tím, že zrušíme překážky, třeba vysoké náklady na dodávání balíčku přes hranice. To je to, co dělá starosti všem, kteří si chtějí něco pořídit online a to je i překážkou rostoucímu elektronickému obchodu. A nebo geoblocking, což je zcela neopodstatněné, určitě o tom jste již ode mě slyšeli. Není možné, abychom odepírali lidem eh, některé eh, webovské stránky kvůli tomu, že žijí v nějaké zemi. Tato praktika překážky obchodu eh, jsou i v rozporu s principem evropského jednotného trhu. Spotřebitelé by měli ušetřit 11,7 miliard eh, ročně, pokud si budou moci zvolit celé škály zboží a služeb mm, mm, po celé EU, když si kupují online. Eh, řada těchto překážek na které lidé a podniky naráží, jsou v důsledkem eh, eh, roztříštěných trhů a roztříštěných pravidel, eh, která panují v členských státech. Pravidla pro, pro služby online a zboží online, to je dobrý příklad. I platí to pro ochranu spotřebitele či smluvní podmínky. Tady jsou také velké rozdíly nebo národní systémy autorských práv v EU v různých státech. Ty se hodně liší a často tam jsou výjimky, které jsou rozporuplné. A toto všechno vede k tomu, že evropské podniky mm, v podstatě nemohou využít evropské konkurenceschopnosti. To odrazuje investory a Evropa potřebuje více investic do digitálních prostředků a potřebujeme i solidní a vhodnou infrastrukturu, aby všechno fungovalo a mm, i potřebujeme to správné regulační prostředí, což znamená, eh, že musíme zrušit rozdíly, které nám brání v tom, abychom mohli využít potenciálu telekomunikačního trhu, pokud jde o telekomunikační služby a platformy online tak zde je třeba propagovat konkurenci, investice a inovace. A je třeba zajistit, aby všichni měli přístup k, eh, k sítím širokopásmového typu eh, rychle sítě. Je, je mi jasné, že nemůžeme eh, vytvořit skutečný jednotný trh ve světě online, bez toho aniž bychom zaprvé provedli změny tržních pravidel, tak aby byly adaptovány eh, digitální infrastruktuře, kterou je třeba zavést. Ale samozřejmě naše strategie se dívá více dopředu, dívá se do naší digitální budoucnosti s cílem se připravit na nový typ růstu v oblastech jako cloud computing, jako jako je rychlý růst i big data například. Nyní musíme vytvářet solidní základy pro dlouhodobý růst, tak aby Evropa plně využila digitální ekonomiky, eh, poněvadž data jsou důležitější a důležitější nyní a je třeba, aby lidé měli dovednosti, aby mohli nalézt práci a aby měli důvěru ve služby online. E, potenciál digitalizace průmyslu je obrovský, třeba automatizace nebo e, udržitel e, na čistá výroba, zpracovatelské technologie. A plně integrované IKT do výroby zajistí, že naše průmyslová základna bude silná. Ale to posud digitalizace evropských podniků a průmyslu byla pomalá, je třeba zrychlit digitalizaci. Standardy a interoperabilita jsou zásadní pro Evropu i v kontextu propagace eh, elektronických služeb a více inkluzivní i společnosti. Není důvodu dnes, proč mm, veřejné služby by nemohly být poskytovány online. Veřejné služby se mohou tak zrychlit, mohou být hodnější, pohodlnější a mohou ušetřit i peníze. Právě proto veřejné služby mají důležité místo právě na, v naší strategii digitálního trhu. Například je to i princip once only, jenom jednou se všechno vkládá. To by se ušetřilo 5 miliard eh, ročně proč občané a podniky musí stejné informace vkládat a posílat do různých úřadů a podobně. Dámy a pánové, budování jednotného digitálního trhu, to se týká řady evropských politik. Digitální záležitosti se týkají nás všech a v podstatě zasahují každý prvek našeho života Strategie digitálního jednotného trhu by také eh, měla být brána jako příležitost pro příští léta. A určitě 6. Eh, května na tom začneme společně pracovat a nyní jsem připraven odpovědět na vaše otázky a diskutovat o tématu. Děkuji. Už? Tak, No, no, I used this one. Um, so, before we start the... Uh... Než se pustíme do na proslovu řečníků, tak já bych chtěla eh, přivítat studenty eh, z mezinárodního výměrného programu z Itálie, Polska, Slovenska a Chorvatska. We need more youth exchanges, we need ano, určitě eh, vítáme další mladé lidi do politiky eh, a přišli jste v pravý čas, protože eh, místo předseda komise tady s námi dneska hovoří o společném digitálním trhu, do kterého patří řada různých návrhů, aby Evropa se nestratila v digitálním věku. A musím říci, že do takovéto výměny názorů eh, vkládáme mnoho nadějí, tedy že bude zodpovězeny naše otázky. Takže budeme brát vždy tři řečníky na jednou a první tři je Evelyn Gebhardt, Kalga Kalas a Van Grossier. Takže Evelyn. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane komisaři. Tak, eh, už se si všichni nasadili sluchátka. Pardon, ještě pro naše hosty, eh, pokud si vezmete sluchátka, tak před sebou tam jsou různé kanály a tam si můžete najít svůj vlastní jazyk. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Ansipe, děkuji vám, že jste eh, nám ukázal takovou nějakou eh, preview toho, mm, eh, co můžeme očekávat do budoucna. A myslím, že tady zaznělo několik významných poznámek, něco, čím se zabýváme i my zde v parlamentu. Na jedné straně je to řada bariér, překážek na společném trhu, které nám brání v tom, abychom mohli skutečně využívat plně všechny vymoženosti společného trhu. Druhý důvod, proč to nefunguje úplně, jak by mělo, je také chybějící důvěra občanů ve společný trh, poněvadž mimo jiné proto, že eh, v českých zemích jsou pravidla využívání společného trhu velmi odlišná. No a my máme principy, podle kterých by se měl tento společný trh řídit do budoucna. Víte, že v Evropě máme zákonodárnou tradici v podobě harmonizace. Například ve směrnici o ochraně spotřebitelů jsme se pokusili o plnou harmonizaci. Já si myslím, že tak to má být. Neboť tím se vytváří základ pro podniky spotřebitele, a všichni mají stejná práva. A mě by zajímalo, jestli to chcete změnit, poněvadž 26. listopadu na plénu jste řekl, že princip země původu by měl být také základem ochrany spotřebitelů také při obchodování online. Já musím říct, že moje frakce s tím v žádném případě nesouhlasí, poněvadž s tím je eh, spojena řada problémů. Na jedné straně eh, princip eh, země původy znamená 28 různých pravidel, kterými se bude řídit, budou řídit podniky. Ovšem také se tím spochybňuje to, že ochrana Eh, spotřebitelů se má řídit právem toho státu, kde ta ochrana je nejvyšší. To nejde dohromady. Čím mě by zajímalo, jak chcete dále pokračovat. A jestli tedy skutečně chceme pokračovat na cestě harmonizace, poněvadž jedině tam, kde jsme schopni jednat společně jako Evropané, jedině tam se daří také odbourávat bariéry. Děkuji, kolega Kalas. Děkuji. Já bych velice ráda mluvila estonsky, ale nevím, asi ne. Udělám to angličtině. Jde o to, že dneska ta hranice mezi digitálním světem, nebo světem online a offline není moc jasná. A kudy prochází, není příliš jasné, která služba je online, která je offline. Já se tedy domnívám, že ten společný digitální trh se netýká jenom opravdu toho vlastního digitálu, ale také dalších oblastí ekonomiky. Já mám mnoho otázek, ale omezím se jenom na několik z nich. Hovořil jste o e-governmentu a také o tom, eh, jak eh, Evropa zaostává. Mě tedy zajímá, máte tady nějaké plány? Bude se s tím něco dělat? Poměrně rychle? V tom smyslu, že budeme schopni prokázat, že e-governance v EU bude fungovat. Další otázka, ty online platformy, když se podíváme na svět online, tak to jsou skutečně e, ta místa, kde se vytváří růst a zaměstnanost. Nicméně v naše debaty se omezují pouze na regulaci online platform. Na to, aby třeba měli stejné podmínky já nevím, poskytovatel telekomunikačních služeb. Čili, jak chcete zajistit, aby ta regulace nestala v cestě inovacím, které by mohly z těch online platform vzejít? A za třetí, ke zlepšování regulačního prostředí pro inovační společnosti, zejména startupy. necháme to všechno na strategii pro společný trh, nebo budeme mít i nějakou strategii v digitálním, v rámci digitálního trhu, strategii pro startupy? Děkuji, děkuji pane místo předsedo, že jste přišel. Velice rychle bych chtěla navázat na to, co řekla Evelyn, pokud jde o ochranu spotřebitele. Je pravda, že tady jsou velká očekávání, ale i hodně otazníků, co komise učiní. 29. Eh, režim, eh, tedy evropské, eh, evropský rámec, to byla také myšlenka, určitá představa v určité době. A já bych jenom chtěla Eh, tady spíše plédovat pro větší harmonizaci, to znamená ne princip eh, země prodejce, protože to by bylo v rozporu se cílem ochrany spotřebitele, protože tam jde o to chránit tu slabší stranu ve smluvním vztahu, tedy ne prodejce, ale spíše spotřebitele. Když jsme o tom hodně slyšeli, tak já bych jenom chtěla podpořit eh, tuto otázku a rovněž mám pár otázek, které se týkají e-government, elektronické státní zprávy, především pro podniky. Některé věci již byly učiněny, pokud jde o jednotné správní místo, služba, se o službách nebo vzájemné uznávání kvalifikací což umožňuje podnikům, aby měli mm, lepší přístup k formalitám, tedy uznávání kvalifikací třeba nebo e, způsobu, jak se usazovat či poskytovat služby přes hranice, ale zatím aplikace v členských státech e, je, je velice rozdílná. Co udělá komise pro to, aby skutečně efektivně a stejným způsobem se tyto normy aplikovaly, e, tedy přístup k formalitám online, tak jak to požadují obě zmíněné směrnice. A ptám se, zda komise hodlá i rozšířit tyto mm, nástroje, které jsou velice dobré právě pro posílení přeshraniční ekonomické aktivity na území EU. I now have a much longer speaker list. Já nemám příliš dlouhý seznam řečníků, takže než požádám komisaře o odpovědi, tak eh, přečtu seznam Julia Render, Anty Danton, Stefanič, McClarkin, Catherine Styler, Eva Paunova. Eva Panová. Někdo další? Omlouvám se. Tato místnost je poměrně náročná, já eh, to špatně vidím. Takže chcete odpovědět na tyto otázky, pak přejdeme dál, jak chcete. Děkuji za otázky. Eh, nejprve, co se týče práv spotřebitelů. Když jsem mluvil o principu země původu a té e, změně, kterou jsme provedli, tou samou směrnicí, tak je to jiná otázka, než je ochrana spotřebitele. Já jsem hovořil o DPH a mm, my jsme to změnili z principu země původu na e, zemi e, destinace, tedy cílové země. Pro podnikatele fragmentace trhu je jedna z hlavních překážek jejich podnikání. Spotřebitelé se také stěžují na 28 různých regulací, ehm, které mají chránit jejich zájmy a v mnoho případech nejsou schopni nakoupit zboží, protože poskytovatelé nejsou připraveni prodávat zboží v dané zemi. Je tam nějaká regulace. Oni nechápou, jak mohou chránit ty spotřebitele. A jakou ochranu mají tě podnikatele podle nařízení. Co se týče digitálního obsahu. My chceme poskytovat harmonizované nařízení, protože toto je neregulovaná oblast. Nemáme regulace na úrovni Evropské unie a nemáme regulace ani na národní úrovni. Když mluvíme o um, hmotných um, produktech, které kupujeme, prodáváme online, tak chceme vytvořit jaksi modelové smluvní právo. Není to 29. režim, není to společné evropské mm, právo prodeje. Bude to plně harmonizováno a my doufáme, že to usnadní našim firmám prodávat přes hranice. Co se týče IKAR, teď máme celou řadu dobrých příkladů. Our main problem is uh, that uh, co se týče e-governmentu, tedy tak máme celou řadu dobrých příkladů, ale nejsme schopni ty příklady využít protože je nedostatečná interoperabilita. My to chceme řešit v rámci digitálního jednotného trhu, strategie tedy pro digitální trh. Už máme směrnici JADAS, která umožňuje vzájemné uznávání digitálních identity A já doufám, že už tato směrnice bude plně implementovaná, bude i přeshraniční přístup na služby i governmentu. Musím říci, že to je dlouhá cesta, že to nebude snadné vůbec. Co se týče online platform, tak online platformy budou mít světlou budoucnost. Mluvíme o platformách sdílení. Lidé mají rádi ty platformy. Je to otázka efektivity. Nemám na mysli vyhledávače, ale platformy na služby nechci je jmenovat, protože jenom jedna, jeden komisař tedy má právo mluvit o konkrétních firmách. Um, ostatní komisaři musí mluvit jenom o politice. Jak řekl guvernér Bank of England, také e, situace typu Uber i v bankovnictví. Já jsem tu firmu nemě, nejmenoval. To je... Já jsem jenom citoval. They are losing, uh, uh those, uh, most profitable. Banky přicházejí o nejziskovější část svého biznesu ve prospěch těch online platform. A je jasné, že všechny tyto platformy musí eh, dodržovat naše regulace. Nikdo nemá právo je zneužívat. My musíme ale ty platformy podporovat, protože oni jsou efektivní, a poskytují dobré služby našim občanům. Ale řada lidí si také stěžuje na ty platformy a na vyhledavače. A jak už jsem mnohokrát řekl, některé firmy, když mají dominantní pozici, jsou třeba i monopoly, tak stejně nikdo nemá právo zneužívat této dominantní pozice. Pokud jsou pochybnosti, že některé platformy zneužívají regulace, tak pak musíme vyšetřovat a intervenovat. Je to přirozené. je, když mluvíme o vyhledávačích, tak já bych chtěl vědět, kde jsou ty placené výsledky vyhledávání. A kde platformy propagují své vlastní služby a kde jsou skuteční lídři na trhu. To je asi není příliš mnoho. Takže společné evropské prodejní právo to bylo staženo. Nebudeme pokračovat tímto směrem. Děkuji. Ochrana spotřebitele, toto je výbor pro ochranu spotřebitele, vnitřní trh. My máme problém s jakýmkoliv nařízením nebo pravidlem, které by snížilo ochranu spotřebitele, než je na domácím trhu. Takže často tomu tak je, když eh, usilujeme o minimální harmonizaci případ od případu. Tak když se podíváte například na balíček eh, Telekom, jednotný trhu, tak v některých částech Evropy mají spotřebitelé právo, které nejsou k dispozici v jiných jinde. Proto tento výbor navrhoval přístup minimální harmonizace. Evropská rada nebude akceptovat ani minimální harmonizaci. Takže pokud eh, chci tady něco říci, co vám, pane komisaři, eh, když mluvíme o harmonizaci, dvejte prosím na to, a že si přejeme, aby radou prošlo něco, co nepovede ke snižování standardů v některých zemích. Plná harmonizace není to tež. Případ o případu někde musíme chtít minimum, někde maximum, abychom zajistili ochranu spotřebitele. Mohu reagovat, jak víte, tak sdílíme stejný názor, mé názory na eh, komisi eh, jsou stejné jako názory parlamentu, ale já nechci vinit ze všeho radu Začněme hned tady. Um, Julia Reda, Nicola Dante, Dan Dalton, Ivan Stefanich. Can we take those four? Takže ty eh, čtyři řečníci. Mm, děkuji. Paní mis, pane předsed, že jste přišel mezi nás, abyste mluvil o nadcházející strategii pro vnitřní trh. Já se chci zeptat na vaše um, Eh, plány ohledně blokování nevládních organizací. Jeden z návrhů, který, o kterém se hovořilo, by byla portabilita legálně zakoupeného obsahu. Jste si vědom problému, že většina děl v Evropské unii právě že nejsou k dispozici k legálnímu zakoupení přes hranice. Dva příklady. Eh, jsou platformy jako YouTube podporované reklamou, které jsou jaksi ikonické problému geoblockingu, dále, da, dále veřejní, veřejné společnosti, které jsou také geoblokovány v Evropě, které jsou financované za ní, umožnění portability legálně e, z, zakoupeného obsahu by neublížilo e, tomu chcete ukončit geoblocking jako e, součást uplatňování autorských práv, anebo to prostě bude roaming pro Netflix, anebo budeme mít digitální jednotný trh bez diskriminace uživatelů. Dále plány k Vatmos. Jeden z plánů jak usnadnit situaci malým podnikům v digitálním sektoru, eh, kde by byla práh pro DPH, eh, co týče obratu tržeb, objemu tržeb, jak vysoký by byl ten práh, bylo by to někde blízko toho, co členové mé frakce v parlamentu navrhli, což by bylo 100 tisíc euro a jak rychle tento práh může být implementován. Děkuji. Nikola. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Mm, mm, děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane místopředsedo. Já jsem byl velice spokojen, když jsem si, když jsem si vyslechl ve vašem vstupu eh, jednu zásadní věc, tedy zásadní pro budoucí digitální agendu, a to je silná implementace digitální ekonomiky pro naš, náš průmysl. Já si myslím, že Evropa by měla být konkurenceschopná ve světě mm, díky novým technologiím, díky aplikaci nových technologií na nové sektory ekonomiky, ale jedna z velkých charakteristik Evropy je průmyslová základna. A já si myslím, že právě digitální trh může dát důležitý impuls pro inovace v průmyslu. Je to důležité pro zaměstnanost, takže průmysl je důležitý. Já si myslím, že je nutné, aspoň jsem to tak vydedukoval i z vašeho vstupu, že komise má v úmyslu investovat do tohoto. A já bych chtěl vědět od vás, Mhm. abyste to upřesnil nějak. To znamená, jaké kroky podniknete, tedy nejenom proto, abyste podporovali nové takzvané digitální podniky, startupy a podobně, ale abyste pomohli evropskému průmyslu, aby evropský průmysl dostal novou výrobní kapacitu, novou inovativní schopnost, mm, aby to bylo v souladu, aby se více adaptoval novým technologiím. Takže jak tedy propojíte startupy s tradičním průmyslem, jak eh, mm, eh, by se vám podařilo eh, zajistit ten přechod mezi tedy tím, co máme, a digitální výrobou. To je důležité. Na to máme, mm, určit, máte na to skutečnou strategii, Ehm, to znamená, aby to byl skutečně systém nové ekonomiky, který ale za, zahrne i ten tradiční ehm, typ podnikání, tradiční podniky. Takže eh, já bych měl další otázky, ale ehm, já bych rád tady skončil, protože jsou ještě další kolegové. Děkuji. Dalton. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl navázat na Juli Reda, pokud jde o portabilitu, přenositelnost a geoblocking. My jsme slyšeli dnes, že je pozitivní, že komise s tím chce něco dělat, ale neslyšeli jsme podrobnosti, o to právě jde. Jak tedy se nám podaří eh, přejít k té přenositelnosti? práv bez toho, aniž bychom vytvořili pan evropskou licenci. A to bych od vás rád slyšel. Určitě ještě uslyšíme něco za pár týdnů, ale teď bych chtěl slyšet určitou indici. A teď obecná věc. To je tedy zakopaný pes trochu. Když chceme, abychom měli digitální agendu, digitální trh, aby byl skutečně úspěšný, no tak to znamená, že musíme skoncovat se stávajícími podnikatelskými modely, ne, já mám mm, takové příklady Uber, mm, Google a další. To jsou prostě digitálně řečeno výjimečně úspěšné firmy i úspěšné pro spotřebitele. Jsou úspěšné, ano, ale v podstatě odchylují se od stávajících podnikatelských modelů. Ale proč? protože regulace, kterou máme, tak je určena světu offline a ne online. Tak proto tak je. A já se ptám, jak tedy nalákáme digitální podnikatele do EU, aby se stali skutečnými světovými hráči, protože pokaždé, když přijdou s nějakou úspěšnou myšlenkou a nápadem, tak my je ubijeme tou regulací. A potom za druhé, abychom změnili tuto regulaci, tyto předpisy, tak to eh, musíme si, eh, musíme přesvědčovat jiné komisaře z jiných eh, oblastí, mm, politiky z různých států a mm, myslíte si, že pokud jde o zbytek komise a politiků vůbec, je zde skutečné pochopení pro digitální trh, že pokud chceme, aby uspěl, tak budeme muset změnit určité typy pravidel? Děkuji kolega Stefanič. Děkuji paní předsedkyně. Pane místo předsedo, já jsem rád, že vy pořád řešíte potenciální zlepšení eh, prodejů eh, online, a to především proto, abyste zminimalizovali bariéry pro přeshraniční obchod, ale nicméně situace se hodně týká i stávající struktury DPH. A já se ptám, tady plánujete iniciovat i určité změny ve stávajícím systému DPH, protože to je vlastně bariéra pro přeshraniční obchodování. Druhá otázka se týká eh, eh, stávajícího postavení digitálních lídrů. Vaši předchůdci také poukazovali, eh, že v každé zemi existuje takový nebo existují takový digitální lídři a kteří mohou být těmi nositeli myšlenky digitální agendy a využijete tyto lidi, tyto lídry a jakým způsobem? Ještě máme Clarkin. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Všichni slyšíme a říkáme, že chceme mít plně funkční digitální trh, aby skutečně rostl, což i bude znamenat více pracovních míst. A moje frakce by chtěla, aby ale se to opíralo o určité důkazy, to znamená hodnocení dopadu, konzultace, to všechno máme a my chápeme i ty iniciativy, které se navrhují. Ale všechno musí být opřeno o důkazy, pokud je o geoblocking. Já se ptám, komise má nějaké podklady, důkazy, že skutečně dojde ke reálnému nárůstu, že dojde, že to skutečně podpoří, bude stimulovat růst, to, co vy navrhujete. A také mi hodně leží na srdci to, že my fungujeme ve světě, kdy všichni se snažíme eh, digitálně rych, rychle růst. A doba, eh, než my přijmeme legislativní akty, tak mm, Eh, někdy to je doba dlouhá, těžko se odhaduje, kdy. Takové příklady, třeba e-lending nebo data mining. Takže to jsou věci hm, v podstatě, eh, kde použivatelé a provozovatelé se snaží nalézt nějaký udržitelný model sami. A když vy tedy budete navrhovat eh, právní předpisy v rané fázi, tak neohrozí to některé tyto trhy, a nebo nebudou potom narušeny tím, že budeme intervenovat teď v takové rané fázi, kdy to teprve vzniká. A potom ještě eh, eh, ještě eh, jedna oblast podpora je, mm, kreativního průmyslu. Je třeba tedy mm, i mm, bojovat proti porušování práv duševně vlastnictví tím, že budeme vynucovat jejich práva. A musíme pečlivě vážit slova, když říkáme, že umožníme to, aby se vytvořil stabilní rámec pro prosazování práv e, tvůrčího průmyslu, ale zároveň bychom neměli je podkopávat tím, že budeme omezovat uplatňování těchto práv duševního vlastnictví a mm, kdy omezíme vlastně tu hodnotu, kterou oni získají. E, takže nakonec ten tvůrčí cyklus nebude fungovat. Musíme zajistit, že pokud budeme e, skutečně prosazovat toto práva, takže e, ti držitelé práv budou mít svá práva a za to odměnu, protože jinak nebudou moci dále tvořit. Děkuji. Tak prosím, teď vy, pane komisaři. Thank you once again for your question. Děkuji ještě jednou za otázky. Julia Reda se ptala na geoblocking. Já zcela souhlasím, že abychom umožnili přenositelnost obsahu, jenom toto, to není řešení samo o sobě. Musíme také i umožnit přeshraniční přístup k obsahu. Jak všichni dobře víme, dnešní situace je situace, na které tratí obě strany. Já bych třeba chtěl mm, využívat eh, nebo dívat se, shlédnout díla, mistrovská díla tvůrců, jsem ochoten za to zaplatit, ale na té druhé straně nebudou akceptovat moji měnu, moje peníze. Takže já to chci, já chci to zaplatit a ti tvůrci dostanou za to peníze, tudíž budou moci dále tvořit, tvořit třeba lepší filmy, více filmů a tak dále. Takže na tom, mm, na tom vydělají obě strany. O to tady jde. A teď my jim to znemožňujeme. Dnes asi 100 milionů Evropanů by chtělo sedět doma a mít přeshraniční přístup k filmům, k hudbě, k elektronickým knihám z jiných členských států, ale nelze to. 271 eh, milionů cest Evropané podniknou během roku a tito lidé, nebo mnoho z těchto lidí, by rádo dostalo přístup k jejich právně zakoupenému obsahu doma, dívat se na to doma, ze svého domova, ale nemohou. Podle pravidel teď. Blokuje se jim to. Já zde nehovořím o menšinách nějakých, ne. Já zde hovořím o zrušení geoblockingu, ale nehovořím o tom, že bychom chtěli zcela eh, zničit ten podnikatelský model, eh, který se opírá o princip teritoriality. To ne. Vím, že Julia Reda navrhuje pan evropské licence, ale v řadě případů, když třeba producenti filmu jsou z malých zemí, tak pouze sousední zemi jsou ochotny kupovat tyto licence, aby mohly se tam promítat ty jejich filmy nikdo si nebude chtět kupovat pan evropskou licenci. Rovněž se ani nesnažím měnit eh, ty eh, eh, systémy u, u, uvolňování mm, těch děl ale tady s touto naší strategií my to nebudeme dělat. Nejprve prostě jsou filmy v kinech, potom na DVDčku a potom na video on demand a potom teprve přeshraniční přístup k obsahu, takže nechceme měnit ten způsob, jak ty filmy jsou uváděny, propouštěny do, na trh. A lidé, kteří chrání práva tvůrců, tak často jsou odpoutáni od reality. To je pravda. Já jsem i v parlamentu zde řekl, že jsem nalezl článek, článek eh, eh, na linku Twitteru a podle toho článku 29% Kanaděnů se dívá eh, na film přes Netflix a přes americké IP adresy. A podle toho článku eh, eh, jak si, hm, protože ta volba nebo ta nabídka v USA je širší než v Kanadě, nevím, jestli to tak je nebo ne, ale hm, hm, podle toho článku dokonce jedna třetina Kanaďanů se dívá na filmy tímto způsobem přes VPN, americké IP adresy, Netflix a podle jiného článku, už si nepamatuji na ten zdroj, protože když se dostanete na ty články vždycky přes nějaký odkaz, tak si nepamatujete, kde to bylo, ale tam jsem to četla se určitá naštění, že 21 milionů lidí v Číně se dívá na filmy přes VPN. A poskytovatelé služeb říkají, ne, ne, ne, naši uživatelé v žádném případě, ty jsou všichni ve Spojených státech nebo ve Spojeném království, žádný z nich není v Číně ale víme, jak snadné dnes je používat VPN třeba, když chcete mít přístup eh, k digitálnímu obsahu. Takže de facto geoblocking není vůbec problém technicky řečeno, ale jsem si zcela jist, že naši lidé by chtěli jednat legálně, čestně, a e, když chtějí tedy mít k něčemu přístup a použít to, tak chtějí za to zaplatit, ale dnes nemají jak. Tak mám takový příklad Spotify třeba. A australská zkušenost. E, e, Zákonný download se Spotify se zvýšil tak se snížil eh, eh, nelegální eh, download. Takže zde je prostě to v korelaci. Víme, že piráctví je zadarmo, to piráti neplatí, ale když poskytovatelé služeb jsou schopni poskytovat služby s lepší kvalitou, větší rychlostí, tak potom lidé jsou ochotní za to zaplatit. A ještě jednou opakuji, já bych rád zde řekl, že bych chtěl podpořit, podporovat tvůrce. Chtěl bych jim dávat více peněz. Jejich odměny. Eh, to je moje... Uh, Můj cíl. A potom prosazování práva. To znamená, že my se zaměříme na ten princip follow the money. Některé firmy financují platformy, weby, v podstatě, které dávají možnost na legálnímu přístupu k digitálnímu obsahu. A musíme tedy řešit tyto velké hráče, provozovatele. Takže takže já chci, aby všichni na tom vydělali, aby mý, můj cíl je chránit práva duševního vlastnictví, ale také umožnit přeshraniční přístup k digitálnímu obsahu a přenositelnost digitálního obsahu, aby se dostal k našim lidem, kteří si to zaslouží. A teď my v letech 2002 až 2008 jsme předložili návrh eh, tedy ve toho, toho DPH, toho limitu. Můj limit je 100 000 euro, především ve Spojeném království. Eh, tam již mají limit 81 tisíc liber, to je docela vysoký limit a podnikatele si stěžují kvůli velké byrokracii. Takže a musíme jim naslouchat. Takže návrh Evropské komise byl zamítnut členskými státy, jak dobře víme. Doufám, že tentokrát členské státy tento návrh vezmou více vážně. A potom teď ještě průmysl a e, normalizace normalizace a interoperabilita. Nástroje, které určitě pomohou našemu průmyslu, aby se mohl digitalizovat. Jak víte, v době doba GSM, ta byla zásadní pro Evropskou unii. Ale nyní bohužel, u, pokud jde o 4G, tak tam máme sklus. V některých zemích to vůbec není. Velice brzy budeme mít nový standard 5G a já doufám, že budeme schopni tedy přijmout návrhy standardů, norem a se ten proces bude rychlejší než 3G a 4G. Um, we have to, to talk much more. Musíme více hovořit i o datech, když hovoříme o datové ekonomice, datové vlastnictví, vlastnictví dat, to je další věc. Až do posud, když jsme hovořili o datech, tak jsme především hovořili o ochraně dat. Ale Mm, musíme hovořit i o datech jako o skutečném zdroji, přírodním zdroji, o komoditě. A startupy. Startupy eh, vytváří v Evropské unii velký počet nových pracovních míst, Ehm, to jsou podniky, které jsou nejvíc flexibilní, lidé, kteří tam pracují, jsou velice eh, flexibilní, adaptabilní a jde o to, abychom vytvořili prostředí, které bude startupům nakloněno a já si kladu otázku, proč startupy Eh, když chtějí růst, tak proč odchází z EU do Spojených států? Proč? My nejsme schopni ty naše chytré mozky si tady ponechat v Evropské unii. Musíme tedy zde vytvořit jim správné podnikatelské prostředí a jsem si jist, že eh, digitální jednotný trh ten právě bude podporovat startupy, aby zůstávaly v EU a také i bude podporovat naše malé střední podniky. Ty by měly především benefitovat, profitovat ze digitálního trhu. Ale když vytváříme digitálně jednotný trh v EU, tak to, tady nejde o protekcionismus. Ne, jde nám o trh pro všechny, pro naše lidi, podniky, ale i pro podniky ze třetích zemí. Takže ta přenositelnost ještě jednou nechci nějak měnit tento princip eh, teritoriality, ale nechci chránit absolutní teritoriální exkluzivitu protože pokud budeme pokračovat tímto směrem, tak potom přenositelnost obsahu, respektive přeshraniční přístup k digitálnímu obsahu by neměl smysl. Takže ještě jedno, musíme umožnit přeshraniční přístup a tudíž přenositelnost digitálního obsahu směrem k občanům. Um. Další otázka Eh, jsem přesvědčen, zda členské země budou ochotny eh, změnit stávající úpravu. Eh, ano, myslím, že ta připravenost tady je. A máme tady analýzu, která byla zpracována pro Evropský parlament. A my víme, že Eh, nás to stojí nějakých 340 eh, miliard euro ročně. A to ne eh, hovořím jenom o penízech, ale také o základních právech. Takže diskriminace pomocí geoblockingu v 21. století v EU tak to opravdu není přijatelné. Pokud se týče systému DPH a zda plánujeme změny. Samozřejmě daně to je parketa pana komisaře Moskovisiho. A vy víte, že my jako komisaři navzájem spolupracujeme. Nicméně máme dohodu, že pokud se hovoří o znalostech a dovednostech. Budeme k tomu přistupovat holisticky a nebudeme rozlišovat mezi schopnostmi digitálními a negitálními. To jsou věci, které bude navrhovat Marian Tyson. Máme v plánu pokračovat spolupráci s digitálními šampiony. Zatím se nám to osvědčilo a už jsme se setkali s jejich zástupci během tohoto mandátu a také já jezdím po členských zemích a vždycky e, se snažím dostat do blízkosti právě těch digitálních šampionů. No a tady eh, sedím hned vedle paní předsedkyně, eh, která má na štítu vepsánu ochranu spotřebitelů, hm. čili tady máme eh, samozřejmě eh, principy a eh, já to všechno ctím. Tak, pokud se týče textu a data miningu, tak to vypadá v každém členském státě jinak. Například vědci, kteří mají přístup k inovativním nástrojům a to v některých členských zemích skutečně je e, pro vědecké účely, ale jinde e, to tak není. Tady e, jde o práci s velkými daty samozřejmě a když je máte k dispozici, tak je možné samozřejmě provádět srovnávací analýzy, nacházet vzorce a nacházet tedy vhodná řešení z toho text and data miningu. Já myslím, že jsem zodpověděl všecko. Takže máme tady eh, celkem čtyři další řečníky, jejich jména právě zazněla. Eh, no, takže eh, ještě jednu věc. My občas zapomínáme na to, co se nám v Evropě nedávno podařilo. Šest z eh, deseti světových digitálně nejpropojenějších ekonomik eh, jsou v Evropě, dvě teda v EEA, čtyři eh, přímo v EU. A taky tady máme takové ty Eh, řekněme, ty jednorožce v Evropě máme 30, eh, v Americe podobné číslo. A my eh, tady hovoříme o vynálezu, který se nějakým způsobem uplatní v případě, že ztratíte mobil. A ten se nyní tedy Eh, nyní se eh, prodává všude možně. Takže ono skutečně eh, podnikavost a podnikatelství v technologických oborech funguje, ale skutečně my máme své úspěchy, máme své šampiony, jenom bychom jich chtěli více. Takže Katrin. Děkuji, Vicky. Ano, to je skutečně eh, celý svět se rychle mění. Máme tady další statistiku. Eh, počet mobilů eh, se dneska rovná počtu lidí a tady přibývá počty lidí, kteří mají bankovní účty a toalety a tak dále, čili když se podíváte na ta čísla, tam my opravdu žijeme v neuvěřitelné době. Takže eh, tady k tomu, eh, k tomu text and data miningu, eh, jak to tady zaznělo, my to samozřejmě můžeme už provádět v stávajícím rámci a teďka jde o to, abychom motivovali další členské země, aby se do toho pouštěli. Pokud se týče copyrightu, tak tady potřebujeme určitá očekávání, která by ovšem měla být reálná. A otázka je, jak opět přimět členské země, aby lépe spolupracovali v rámci 28. A já jsem velice rád, ráda, že také komisařka Tajsnova nám k tomu bude něco předkládat. Gender gap, tedy genderová propast, to je taky věc, o které já jsem strašně ráda, že ji tady můžeme Eh, také načnout. My eh, máme skutečně velký deficit eh, v deficit žen, nedostatek žen v IT a já myslím, že to je něco, co bychom měli změnit. To je zcela zásadní věc pro to, abychom byli v této oblasti úspěšní. Ale na závěrem bych teda řekl, že my se eh, velice těšíme na vaše návrhy, které přijdou 6. Eh, května. Ava, we have very powerful women on this committee. <laughs> ano, ano, my máme skutečně eh, ženy, které stojí za to v tomto výboru. Ano, ano, myslím, že dnes to máme velmi dobře vyvážené my jsme tady před pár dny eh, měli eh, kulatý stůl o governmentu byli tam i zástupci vlád, tedy ministři a lidé z IT a já jsem tedy byla jedinou ženou u toho kulatého stolu. Ovšem IMCO to je příklad, kde ta rovnováha je naprosto ideální. Děkuji vám, pane místo předsedo, že jste eh, mezi námi. A eh, vy jste řekl, že budete úzce spolupracovat s parlamentem. A my jsme velice rádi, že si s vámi budeme moci vyměňovat názory. Během té konference, která proběhla před pár dny, tak myslím, že to byla komise, parlament a národní orgány, kde a řeklo se tam, že máme před sebou dokončení společného digitálního trhu a je třeba zjednodušit jeho zprávu. V této souvislosti bych chtěla zmínit dva body. To je jedna otázka, která nezazněla. A první tedy e-dovednosti my bychom si přáli, aby eh, podniky byly schopny plně využívat služeb e-governmentu jako e-health, e-services a proto musíme tedy eh, podporovat, eh, podporovat schopnosti, dovednosti v oblasti IT a myslím, že DSM může být takovou nástavbou. Myslím si, že digitální ekonomika si vyžaduje eh, velmi vzdělané a zkušené zaměstnance. Proto se ptám, my očekáváme tedy 6. května novou strategii a zajímalo mě, jestli v ní budou právě nějaké nástroje na podporu těchto e-dovedností i v pokročilém věku. Eh, když hovoříme o fungování veřejných služeb online, to je velice důležité pro eh, to, aby se posunuli celé, posunula celá ta oblast digitálních služeb. Budeme-li mít více eh, těch eh, veřejných služeb v elektronické podobě, tak její hodnota klesá, pokud tomu lidé nevěří a nevyužívají toho. Totež eh, se dá říci o elektronickém obchodování, e-commerce a tak dále. Čili mě by zajímalo, jestli ta strategie DSM má nějakou, nějaké řešení na podporu důvěry v elektronické služby. Mr. Schaldemose, děkuji. Eh, přepnu do dánštiny pro dnešek. Pane komisaři, děkuji, že jste mezi nás přišel a opravdu se těším na vaše konkrétní návrhy, protože my jsme už tak tolik hovořili o digitálním společném trhu. I did speak in English, but I will... <laughs> Aha, já vlastně mluvím anglicky. Mhm. Now i will speak in Danish. Dobře, tak od teď to bude dánsky. Eh, pane komisaři, děkuji vám za tuto prezentaci. Musím říct, že se opravdu těším na vaše konkrétní návrhy. Protože my se sice shodujeme na těch obecných hodnotách, pro digitální trh. V okamžiku, eh, kdy se dostáváme k detailům, tak už to začíná skřípat. Já bych totiž řekl, a, že třeba souhlasím s vámi eh, v oblasti geoblockingu, portability, dobře. Ale mám tady otázku. Uvažoval jste o tom, jaké důsledky eh, by to eh, mohlo mít v souvislosti s kulturní a lingvistickou diverzitou. Tady se třeba, já nevím, uvedl mnohokrát ten příklad Netflixu. Dobře, to je hezké, že si můžete používat eh, VPN a dostat se eh, z domu na americkou verzi Netflixu, ale Eh, to by taky eh, mohlo znamenat, že my tady budeme mít kulturní a lingvistické eh, výzvy, se kterými se neporadíme. Třeba mladí lidé ti to v té angličtině zvládnou, ale třeba ti starší bez titulku bohužel ne. Čili ano, proč to neudělat, ano, ale měli bychom také uvažovat o těch možných kulturních důsledcích a, a co udělat pro to, abychom si zachovali lingvistickou diversitu. Děkuji, tak děkuji Krista a teď ještě Rosa. Děkuji, pane předsedo. Já plně souhlasím se všemi kolegy, že skutečně musíte dodržet slovo, když jste spolu, myslím, že s, eh, vá, s námi budete spolupracovat, tak my jsme rádi, že mezi nás tak často chodíte, především do našeho výboru tedy. Chci navázat na několik otázek souvisejících s nadcházející strategií pro digitální jednotný trh, kterou tak netrpělivě očekáváme. Vy jste řekl, že návrh harmonizovaných evropských pravidel online nákupu digitálního obsahu budou mm, vyhlášeny v tomto dokumentu. Který eh, právní eh, nástroj preferujete? Myslíte, že by to mělo být nařízení nebo směrnice? Také jste zmínil um, dodávání, tedy dodávek nebo doručování maličků. Eh, tady potřebujeme vážnou vizi na straně spotřebitelů podniků. Navrhu, nebo mm, na, chcete navrhnout legislativní kroky eh, pro zajištění dostupné, eh, dostupných, kvalitních Ehm, zásilkových služeb. Jak víte, národní mm, poštovní služby jsou fragmentovány na 28 trhů, jsou tam dominantní pozice, fungují v rámci svých hranic, nejsou asi nejvíce inovativními institucemi, nejsou otevřeni inovacím ekonomicky, nejsou ty nejefektivnějšími podniky. E, myslíte, že budete hledat rozvoj inovativnějších eh, zásilkových eh, řešení, mm, dodávky tedy pro klienty e-commerce. Eh, zákazník e-commerce už nepotřebuje dodávku 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně, jsou efektivnější, levnější, způsoby, jak dodávat, například eh, mm, skřínky na balíky, v, na benzinových pumpách a podobně. Zkoumáte, jaké jsou největší bariéry pro nové inovativní operita, operátory na trhu, kteří eh, nabízejí nová řešení. My jsme měli vynikající prezentaci ODR, farmy. jak tedy ten e, vývoj pokračuje, za to jsem vděčná, gratuluji vám a doufám, že to bude hotové do, do, e, do začátku příštího roku, že e, se podaří inovovat celý trh stejnou rychlostí. Já jsem chtěla zmínit celou tu otázku ekonomiky, eh, sdílené ekonomiky. Eh, mi hrozí, že členské státy vlastně vytvoří fragmentované právní prostředí, protože se vytvoří různé národní legislativy. A tady máme přítkou příležitost, kdy firmy se obracejí na nás, evropské instituce, žádají regulaci. To se stává málo kdy. Tak já se chci zeptat, zda komise plánuje přijmout opatření v této věci v strategii 6. května. A na závěr eh, děkuji, že jste přišel na pracovní skupinu minulý týden. Vy jste slyšel obavy tedy zainteresovaných. To již bylo řečeno, že inovativní firmy nebo osoby často odcházejí do USA, protože tam je snazší dosáhnout tedy většího rozsahu, objemu. Vy jste zmínil konkrétní odpovědi, které třeba hledat fragmentaci a e, to je věc, na kterou se musíme zaměřovat. Já také sdílím váš holistický přístup. To zní jako velice módní slovo, ale pokud potřebujeme holistický přístup, tak digitál, strategie digitálního jednotního trhu by měla obsahovat i jednotný trh telekomunikací, protože roaming a datový roaming je součástí telekomunikací na vnitřním trhu a vaše strategie by měla toto obsahovat. A na závěr, to jsem chtěla říct jako předsedkyně pracovní skupiny, k digitálnímu jednotnému trhu. Doufám, že um, tedy všichni, kdo se, díky všem, co se aktivně účastnili. Já chci zorganizovat eh, setkání s vašimi službami, protože poslanci o to mají zájem jen po přijetí strategie v kolegiu bych eh, byla vděčná, kdybyste navrhl, kteří jsou relevantní ředitelé z vašich ředitelství, abychom mohli konkrétně to projednat kapitolu po kapitole. Ti ředitele, kteří jsou zodpovědní za hlavní části té strategie, aby si s námi mohli vyměnit názory, protože my chceme zorganizovat mm, příští schůzi 12. nebo 13. května. Když vidím váš, vaši angažovanost a intenzitu práce vašich služeb, tak jsem si jista, že pokud budeme pokračovat v úzké spolupráci, tak eh, před námi bude spoustu práce a budeme mít větší šanci skutečně ovlivnit Evropu digitální trh v příštích pěti letech. Takže potřebujeme velice úzkou spolupráci nejenom s vámi osobně, ale s vašimi službami a společně Musíme udělat na radu, aby členské státy nás neblokovaly um, při snaze o pokrok v EU. Děkuji, komisař Ansip. Děkuji za vaše otázky. Já chci začít tou otázkou i um, procurementu, tedy veřejných zakázek um, a interoperability. Jak víme, tak i procurement je například vysoce rozvinutý v Portugalsku a my víme, že podle prognóz budeme schopni implementovat e-procurement v celé Unii a pak ušetříme 50 miliard euro ročně. To je obrovská částka. Evropská unie, naši občané, obecně z toho budou mít prospěch. Některé konkrétní společnosti, ale na tom budou tratit budou tratit, protože jejich trh již nebude tak chráněn. A jak víme, Evropská unie je o jednotném trhu bez hranic. A nikoli o protekcionismu. Já chci tedy podporovat e-procurement a pomoci podpořit rozvoj inovativních nástrojů e-governmentu v celé Unii. Dále ženy v eh, ICT, skutečně to je problém, protože pouze 20 pracovních míst v ICT sektoru Ehm, zastávají ženy. Ale proč? Ehm, o jakých tradicích mluvíme, když mluvíme o digitálních eh, otázkách o ICT, nemůžeme mluvit o různých generacích a tradicích. Takže eh, na těchto otázkách musíme eh, pracovat, musíme zajistit, aby ženy byly v tomto sektoru ještě efektivnější než muži. About trust. Um, oh, about 6 of May. Yeah. 6. Květ, 6. květen. Ano, jak bylo řečeno mnohokrát před tímto jednání, navrhneme strategii digitální vnitřní trh 6. května, vyhlásíme tedy. Co se týče um, s uh, znalostí. Marian Tyson vyhlásí holistickou strategii pro dovednosti, znalosti. Ano, souhlasím. Musíme aktualizovat osnovy našich škol od rané fáze, protože to je skutečně potřeba z důvodku nedostatku zkušených pracovníků v tomto sektoru. A jak víme, tento sektor vytváří tedy pozoruhodné množství nových pracovních míst, například v a, um, průmyslu apps, aplikací asi um, milionů pracovních míst v roce 2018 12,8 milionů jenom app industry, průmysl. Plus 3 miliony v dalších třech letech. Tento problém musíme vyřešit nestane se to přes noc, ale musíme tyto otázky řešit. Co se týče kulturní diverzity, co se týče Dánska, tak já mám rád um, dánské filmy a já jsem je viděl tady na národní eh, veřejnoprávní telefonní stanici, jsou velmi populární. Je tam spousta dobrých filmů v Dánsku tedy, ale ty, ti, kteří rozhodují o tom, jaké filmy si máme kupovat, tak se rozhodli, že jich víc kupovat nebudou. Takže jaké řešení je pro, mm, existuje pro lidi, jako jsem já? Jak jsem řekl, musíme zajistit přeshraniční přístup k digitálnímu obsahu. Já jsem připraven platit. Já bych se chtěl dívat na ty dánské filmy, to je skutečná kulturní diverzita. Podle mého vnímání, když lidé mají přístup k těmto mistrovským dílům, tak nedávno jsem se sešel s bývalým ředitelem německého filmového archívu a podle něj jsou stovky velice dobrých filmů digitálních již. Ale distributoři nemají zájem. Kupovat licence na, podle teritoriality, aby je například vysílali tady v Belgii. Protože to nemá ekonomický smysl. Možná na světě najdete, nevím kolik, 100 tisíc, milion, 10 milionů lidí, ale těch 10 milionů lidí tedy nežije v jedné zemi, eh, ty lidi, kteří by se chtěli dívat na ty filmy. Takže jaké je řešení? Umožnit přeshraniční přístup. Akcept, přijímat peníze, a to je můj návrh. Já si myslím, že s tímto návrhem podporuji vytváření lepších, výrobu lepších filmů kulturní diverzitu v Evropské unii. Podle mého chávání tyto globální hráči jsou schopni řešit eh, nebo se zabývat 28 různými trhy, ale naše producenti více než ti globální, ti mají problém. nemohou prodat svoji produkci, nejsou schopni e, překonat těch 28 různých regulací. A to je problém. To je skutečný, skutečná překážka, když hovoříme o ochraně kulturní diverzity nebo váření kulturní diverzity v Evropské unii. Um, kolegyně se zeptala na nástroje. Já nejsem ještě připraven navrhovat konkrétní ná, e, nástroje. Strategie poukáže na problémy, když bude pracovat na těch oblastech. Já bych chtěl navrhnout legislativní akty, a nelegislativní kroky v příštích mm, dvou letech a pak e, budeme mluvit o tom, jaké nástroje budeme používat. Všechna tato řešení budou založeny na hodnocení e, dopadů, na výsledci veřejné konzultace tak dále. Takže teď je příliš brzo říci, jaké konkrétní nástroje navrhneme novou směrnici nebo něco jiného. Omlouvám se, ale tyto nástroje ještě nemám v ruce. Co se týče doručování balíčku, řekli jste, že podle našich podnikatelů Vysoká cena doručování zásilek je jeden z hlavních, jedna z hlavních překážek um, e-commerce v Evropské unii. Jak všichni víme, tak cena za doručení balíčku musí být založena na nákladech ale je velice obtížné pochopit, jaká je, jaký je vztah mezi náklady a cenou. Společně, nebo je eh, schoda, že největší delivery price. Posled, největší část ceny jak si je takzvaná poslední míle. Ale ve skutečnosti, když se vezmeme Polsko, dodávka z Belgie do Polska, dvoukilogramový balík, 26 euro, ale z Polska do Belgie 14,3 4 euro. náklady na pracovní sílu jsou mnohem nižší v Polsku než v Belgii. Ale cena ze země, kde jsou náklady na pracovní síly nižší do země, kde jsou vyšší, je mnohem levnější. Naopak, než naopak. Otázka je proč. Dánsko zase a Švédsko. Je obtížné pochopit, proč dodávky z jedné země do druhé je 27 euro a z jiné země do té první jsou 2 kg 42 euro a kde mám mm, na mysli mám Škodaň, s máma do Kodaně. Takže ta vzdálenost není tak velká. A pak chci říci, že osobně já jsem spokojený se posíláním balíčků. Když jsem se nastěhoval do svého bytu, objednal jsem si koberec z Německa dvakrát tři metry Zaplatil jsem za dodávku 8 euro. Dvakrát tři metry, to je úplně něco jiného než kg balíček Skodaně doma. do máma. Takže my chceme větší transparentnost. Nechci začít regulovat ceny ale chci vědět, na čem jsou založeny ty ceny. Povinnost, eh, nebo směrnice o povinnosti univerzálních služeb, nemyslím, že jste připraveni to znovu otevírat, tuto směrnici, ale souhlasím s vámi, bude to potřeba, protože, jak všichni víme, tak objem dopisů klesá a to velice rychle. 15 až 20 ročně. Ale minulý týden jsme sešli s um, národními poštovními službami a oni byli poměrně optimističtí. Oni říkali, že ty balíky kompenzují ten pokles dopisů. Takže chci říci, že naše balíkové služby již teď dělají dobrou práci. Naši lidé si stěžují na nedostatek transparentnosti a já mohu říci, že ve většině členských zemích již máme systém track and trace, který umožňuje mm, zjistit, kde je ten balíček, když není tam, kde přesně má být. A za to jsem vděčný. Já neobvinuji poštovní služby, ale chci říci, že přes problémy dělají dobrou práci. O ekonomice, sdílené ekonomice a regulaci někdy nejlepší regulace je žádná regulace když není potřeba regulovat, tak nemusíme intervenovat. Ale když zjistíme, že jsou obecné, eh, všeobecné problémy, musíme intervenovat. Musíme zachovat otevřený internet inovacím. Nadměrnou regulací můžeme zabít inovace. Musíme být velmi opatrní, pokud začnou regulovat. Se týče roamingu, tak vy všichni znáte můj názor na roamingové Eh, poplatky. Já musím zopakovat, že všichni musí dodržet své sliby. poslední volební kampani do EP všechny politické strany slibovaly eh, zrušení poplatku za roaming a nyní je na čase udělat, co jsme slíbili voličům. Jak víte, tak tento návrh předsednictví byl dobrý návrh v tom, že jsme byli schopni začít eh, s trialogem, s jednání s Evropským parlamentem, komisí a členskými státy ve smyslu tedy zrušení roamingových poplatků ale stále 5 eh, plus 5 plus 5 to zdaleka není uspokojivé. My jsme slíbili občanům zrušení poplatků a musíme to udělat. Děkuji. Takže já myslím, že musíme poděkovat panu komisaři za čas, který nám věnoval dnes odpoledne. Thank you. So, I, I'm ready to be here. Takže rád přijdu opět. Invite me. <laughs> Pokud mě všem pozvete. I think we'll be invited. Ano, určitě vás budeme zvát velice často. Ne příští pátek, ale zrovna. Ano. Děkuji. Děkuji za vás čas. A nyní přejdeme k dalšímu bodu programu, což je rozpočet a já tady vidím zpravodaje, ten je tady přitomen, což je výborné a Vím, že asi tady nás čeká výměna názoru, tak bych ráda mm, předala slovo. Pan Fernandez je tady také dobře, a takže zde máme eh, za Mko paní Gala Pels a pana Fernandese. Takže kdo chce to jako první? Pan Fernandez? Dobře, tak prosím, děkuji. Děkuji, máte slovo, pane Fernandez. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já budu velice stručný. Mm, ano, mm, to znamená eh, guideline pro rozpočet EP, tak ten již byl přijat a mm, to bylo přijato na plénu, takže já nejsem expert na téma vašeho výboru, ale především jsem tady proto, abych si vyslechl eh, vaše priority, které bychom měli zahrnout do rozpočtu roku 2016. Priority, které jsme definili, jsou v podstatě ty tři E. Zaměstnanost, podniky a především malé střední podniky a také podnikatelský duch. A proto samozřejmě musíme mít eh, zvláštní konkrétní vizi, jaké programy by přispěly právě k ke splnění tohoto cíle, především eh, kapitola A jako Kosme nebo Erasmus+, plus, nebo iniciativa pro zaměstnanost mladých, takže to je priorita kterou prosazujeme bez toho, aniž bychom zapomněli na interní solidaritu a to především se máme ty fondy soudržnosti a externí solidarita. E, zde nesmíme zapomenout na to, co se děje kolem Evropy a na roli kterou bychom měli hrát, externí, tedy zahraniční solidarita, to je kapitola 4, humanitární pomoc například, a potom také i bezpečnost, to je úzce propojeno s těmito dvěmi prioritama. Hovoříme o principu a otázky eh, k mm, problematiky plateb, to skončí v roce 2015 a rada konkrétně bude dodržovat své závazky. A v případě, eh, pro, případ, pro, pro účely vašeho výboru, zde bych chtěl zmínit harmonogram 27. květen, eh, komise předloží svůj návrh rozpočtu a je zde jedna důležitá věc pro komisi, a, tedy pro výbor, pro váš výbor, což jsou ty přípravné akce a projekty, pilotní projekty. 4. června, to je lhůta pro předkládání nových pilotních projektů a také pro takzvané přípravné akce. A poté mm, eh, potom se předloží zprávy eh, a 3. září lhuta pro pozměňovací návrhy eh, k rozpočtu a v polovině září to je přijetí zprávy a e, potom v říjnu usnesení 28. 30. září se bude rozpočtu v rozpočtovém výboru a 28. října hlasování na plénu a poté e, e, dohodovací řízení, které proběhne mezi 29. říjnem a 18. listopadem. Takže ještě chci zopakovat otázku pilotních projektů v této chvíli E, jsou tři, které se realizují. Jedna přípravná akce a dva pilotní projekty konkrétně. Máme nový pilotní projekt, který nyní se realizuje tento rok a jako program. Takže pokud jde o váš výbor, tak máme zde akční program pro celní zprávu cla tento rok došlo k nárůstu dokonce ve srovnání s rozpočtem do roku 2014 a pokud jde o mm, mm, plánování, programování e, víceletého rozpoč... rámce finančního, tak také zde se plánuje zvýšení, ale mm, to e, samozřejmě závisí na odhadu toho víceletého rámce, protože návrh komise, jak jsem řekl, bude předložen 27. května. A teď k programu pro spotřebitele, takže to je kapitola 3, okruh 3, tento program také e, vykázal nárůst e, v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 zvýšení 2,6 e, milionů euro a na rok 2016 se také plánuje další navýšení v programování víceletého finančního rámce. Samozřejmě přišel jsem tady sem k vám, abych vám podal tyto informace, abych si případně vyslechl, jaké jsou vaše priority s tím, že pokud bychom tam dali všechno, co chtějí výbory, tak bychom potřebovali eh, rozpočet, který by byl daleko větší, ale jak víte, je omezený a omezený asi na 1%. Eh, hrubého národního mm, důchodu a to je omezeno i tím víceletým finančním rámcem. Takže to jsou informace, které jsem vám chtěl říci a rád samozřejmě bych teď věděl od vás, abych ten rozpočet byl co nejlepší, tak bych chtěl znát vaše priority, vaše obavy. Děkuji. Děkuji, děkuji to je velké potěšení, že jste přišel. A zdůraznil jste ty tři E, to je důležité. Ano, pilotní projekt minulý rok právě se zaměřoval na malé střední podniky, takže to je velice zá. důležité. A teď dáme slovo naší zpravodajce. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Fernandeši. Já budu mu hovořit maďarsky. Hm, hm hogy eljött hozzá. Já bych chtěla poděkovat panu Fernandešovi za to, že mezi nás zavítal a informoval nás o tom nejdůležitějším, i když tyto body v podstatě už jsou nám známy. Už na posledním plénu jsme o tomto hlasovali. Já, když dovolíte, bych chtěla říct pár slov ke struktuře. Jako členka výboru IMCO musím říct, že mi tady něco chybí. A sice společný trh v této struktuře. My se dobře momentálně soustředujeme na ten investiční plán, to je teď eh, ta hlavní věc, ale zároveň bychom neměli zapomenout na určité věci, které de facto nám zajistí hospodářský růst EU. My pomocí ochrany spotřebitelů můžeme e, zajistit úplný rozvoj trhu. To je důležité pro všechny členy našeho výboru. A to tím spíše, že ten společný trh je mimořádně důležitý. A je to velice významná politická oblast pro nás všechny. Je to důležité pro hospodářský růst. Nicméně tady potřebujeme silný, integrovaný, jednotný vnitřní trh. A ten tedy musí být skutečně dotažen do konce. A teď se dostávám k prioritám, k tomu, na čem nám záleží nejvíce. Sem určitě patří politika spotřebitelská. To platí pro celou Evropskou unii. My Předpokládáme, že bude třeba pro tyto cíle dát dispozici dostatek prostředků. Očekáváme tedy zvýšení množství eh, těchto prostředků a samozřejmě budeme potřebovat, aby to bylo reflektováno v rozpočtu, tak aby mohli spotřebitelé důvěřovat tomu, že opravdu Eh, se stavíme za jejich zájmy. Ano, eh, máme tady cíl inteligentního a trvalého růstu a také zaměstnanosti. Další prvek je celní unie a boj proti podvodům. A na to eh, je zapotřebí také více prostředků. Hm, proč vlastně mluvím hlavně o boji proti podvodům. Já eh, nevím úplně přesně, eh, zda tam, kde jste hovořil o cenové, pardon, o celní unii, eh, zda jste do toho zahrnul také boj proti podvodům. A my samozřejmě budeme muset financovat ještě jednu věc, a to je ta, to fórum pro společný trh tam je třeba lepší financování. Chtěl bych zmínit jednu další prioritu, to je platforma, platforma pro řešení sporů. To je eh, mnohojazyčný nástroj, vhodný proto, aby se řešili spory a vyrovnání. To se týká třeba eh, prodeje a nákupu zboží na společném trhu. No a tam by mělo být možné případné spory řešit poměrně neproblematicky. Ještě si zjistím něco k plánům. My začátkem května tento návrh projednáme v příslušných výborech a samozřejmě bude následovat podrobnější výměna názorů. Thank you to our... Děkuji. Děkuji naší zpravodajce a nyní stínoví, pokud jsou stínoví či koordinátoři, pokud by někdo chtěl, takže ještě někdo? Dan. Děkuji, paní předsedkyně, jenom velice stručně. Eh, eh, princip rozpočtu je pro nás vždycky stejný, to znamená, eh, takže budeme podporovat zvýšení nárůst pilotní projekty, pokud se ukáže, že jsou potřebné za prvé a za druhé a pokud nalezeme eh, úspory jinde v rozpočtu, tedy eh, stručně řečeno, takže jsou to peníze daňových poplatníků, ale samozřejmě budeme se dívat na ty pilotní projekty a pokud bude eh, jasné, že jsou potřeba, tak ano, ale budeme hledat, ale s tím, že se najdou úspory v jiné části. Jenom abych upřesnila, takže takže my tady nejde o to žádat o nové peníze. Ne, tady nebudeme, já jsem to nepochopila v minulém roce, ale tak to bylo. To znamená, ty peníze tam jsou a teď jde o to, co dostaneme tedy na vnitřní trh a eh, na ochranu spotřebitele. Takže tak to, ano, já chápu, já to chápu, ale mm, mm, takže potom, eh, když nějak, te, nějaké peníze tedy eh, ano, nakonec ty peníze budou vynaloženy, já vím, ano, ty peníze Eh, budou vynaloženy a potom nebudete schopni tedy eh, příští rok udělat různé věci, takže já to chápu. Takže mm, pokud nechcete nějaké pilotní projekty, tak proč ne, ale my eh, v tomto výboru chceme nést odpovědnost, odpověd, odpovědnost seriózně, to znamená, chceme přece to v našem kolektivním zájmu. Dobře. To ráda slyším, takže ano, ještě někdo tady? Ano, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, jenom chci přivítat pana, eh, návrh pana Fernandeše a mm, já zdůrazňuji a ještě jednou přečtu, co eh, eh, píše náš zpravodaj. Ano, v našem výboru si musíme uvědomit, že zpravodaj eh, rozpočtového výboru zdůrazňuje zaměstnanost, eh, podniky a podnikatelského ducha, eh, anglicky 3E. A když zpravodaj pro obecný rozpočet, když shrnoval naše priority, tak tam to tedy myslím nebylo, takže teď to vítám. já chci zdůraznit potřebu toho, abychom měli pilotní projekty a přípravné akce, jak již jsme slyšeli, vy správně jste mm, připomněla, že bychom tam měli e, zahrnout i e, vzdělávání malých středních podniků v digitální éře. To je důležité, to hezký příklad, takže tam můžeme e, změnit život podniků. Tady nejde o obrovské částky, ale o malý rozpočet, kde skutečně můžeme efektivně pomoci a pan Fernandez již to řekl, máme čas do 4. června, abychom při, předkládali návrhy na rok 2016 a ale zde bych chtěl ještě teď říci k tomu, že bychom neměli zapomenout na to, abychom předkládali návrhy e, ve spotřebitelské oblasti ochrana spotřebitele, spotřebitelská práva, to musíme vždycky zdůrazňovat a podle mě to by měla být priorita na rok 2016. Děkuji. Thank you for that. Děkuji. Nějaký další kolega se hlásí? Nevidím nikoho. Chce komise k tomu něco říci? Ne. Já jsem měla tuhle otázku položit. Spravodaj má nějaké Eh, několik slov na závěr, Fernandez. Ano, já chci poděkovat, chci poděkovat za slova, která jsem tady slyšel od kolegů a chci zdůraznit práci, která již byla učiněna eh, tedy eh, paní zpravodajkou a zpravodají vůbec. Vždycky je třeba si pamatovat, na, mít na paměti to, že rozpočet EU, eh, tedy ne parlamentu, je ještě menší, ale rozpočet Evropské unie, to je asi 1% eh, hrubého národního důchodu. Eh, hrubého národního produktu ve Spojených státech je to 20% a je to e, investiční rozpočet. 94% rozpočtu je právě na investice. Pouze 6% je na e, provozní výdaje, na administrativní výdaje. Je to rozpočet, který má velkou přidanou hodnotu. Je to rozpočet, kde hodně členských států pro hodně, členské, pro hodně členských států to dokonce představuje 50 jejich veřejných investic. A samozřejmě také je to rozpočet, kde chceme, aby peníze byly řádně čerpány a vždycky jsme to takto obhajovali. Rovněž je třeba, aby všichni věděli, že i přes že je nás 28 v Unii, tak nové kompetence máme a přesto i ten rozpočet zůstal ve stejné výši, tedy 1, 1% hrubého národního produktu HNP. A k těm otázkám, které jsme slyšeli na adresu vnitřního trhu, no tak rozpočet může pomoci v tomto. Například nyní, eh, já jsem také zpravodajem pro Junckerův plán. Jeden z cílů je tedy posílit posílit vnitřní trh. A když hovoříme o investicích pro eh, digitální agendu, energetiku, tak samozřejmě eh, tato, toto posílení, tato harmonizace je velice významná. A také bych chtěl i, mm, aby jak bych zmínil, ty priority ve spotřebitelské politice, takže to je také spojeno se posílení vnitřního trhu. Často zapomínáme, že nás je 500 milionů potenciálních spotřebitelů tedy a také eh, k celní unii. Část eh, těch příjmů, pouze 15%, ale je to významná část eh, rozpočtu parlamentu například, tak to jsou příjmy významné příjmy do rozpočtu a podvody, a tedy boj proti podvodům samozřejmě musí být jednou z priorit. A potom eh, ta možnost vytvářet různé platformy pro řešení sporů. Uvidíme, zda to bude možné již teď v tom programu pro spotřebitele a v této fázi nelze říci, jaká je mm, přidaná hodnota, jaká je výše, těch, eh, výše nebo částka těchto programů. Před chvíli jsem hovořil o eh, programu, eh, které se týká cel, tak to se již plánovalo, tom se plánovalo 71,8 milionů euro v finančním programu a v jiném okruhu, v okruhu 3, tedy program pro spotřebitele, tam se plánovalo 25,9 a nyní hm, tedy hm, se rozšíří ten návrh komise a hm, i zde uvidíme, jak Eh, budou fungovat tyto dva pilotní projekty a i ta přípravná akce, která nyní se realizuje, takže dovolte, abych vám poděkoval, poděkoval za vaši součinnost, za informace a za vaše priority, které jdou zcela ve smyslu, eh, který obhajuje i já ve své zprávě. Takže já si myslím, že určitě tady v tomto se potkáme a pokud se nepotkáme fyzicky eh, v nějaké, na nějaké schůzi, tak se potkáme prostřednictvím vašich stanovisek eh, a eh, prostřednictvím pozměňovacích návrhů, které váš výbor přijme. Děkuji. Děkuji, pane Fernandez. Um, já chci říct lhůty 24. dubna um, zvážení um, návrhu 6. a 7. pozměňovací eh, návrhy 12. pak schválení zhlasování eh, ve výboru a pak poslední termín je 17. června. Děkuji. Děkuji zpravodaji. A nyní přejdeme rychle dál k poslednímu bodu programu, což je zpráva o, o produkty, eh, s, s produkty a slovo bude mít zpravodaj pan Busoj. Uh, Děkuji, paní Tyler. Já chci nejprve ze všeho, nejdříve ze všeho poděkovat stínovým zpravodajům za jejich pomoc, za jejich práci v posledních týdnech a mm, za dodržení rychlého kalendáře. Těším se na eh, hledání kompromisů červnu. Také chci poděkovat koordinátorům, předsednictvu IMCO a svoji prezentaci bych začal osobní poznámkou pojednání s, s Greenland, zástupci Greenlandingu dánského parlamentu, komisí a nevládními organizacemi, tak si nemyslím, že LOV, kteří dělají Inuité a další komunity, neohrožuje eh, zdraví a eh, habitat tulení populace. Mm, Inuité loví, protože to je jejich způsob, jak živit své rodiny a jejich drobné komodity. Jejich potřeby jsou velice skromné. Dělají to stovky let. Je to součást jejich tradice, kulturního dědictví a mají, respektují pohodu zvířat nikdy nebyl mm, důvod, jak si eh, ehm, tvrdit, že by zabíjeli tulení mláďata. Tento návrh je, eh, není jenom technická zpráva, má to i politickou váhu a jde o implementaci doporučení v, a rozhodnutí VTO z minulého července z, z, z měla nařízení z roku 2009 také vytváří právní základ nařízení 7 z roku 2010 aby bylo v souladu s eh, rozhodnutími hudního dvora. Komise navrhla ehm, tedy návrh eh, v souladu s rozhodnutím VTO. Já vítám návrh komisaře ehm, při eh, sladění legislativy s rozhodnutími VTO a Děkuji za spolupráci a dialog. Tento návrh také přišel z komise s určitým spožděním. Není žádné hodnocení dopadu eh, příslušného nařízení podle článku 7 stávající legislativy. Vzhledem eh, k tomu, že cíl nové legislativy je implementovat doporučení VTO, Mm, k mm, nařízení z roku 2009. Souhlasím s vyškrtnutím výjimky MR. Mm, souhlasím s stanovisku stínových zpravodajů. Pokud by byla možná jiná forma výjimky, která by nezasahovala e, nebo neporušovala rozhodnutí z VTO. Co se týče výjimky IC, tak IC, tak to se týká především práva sebeurčení Inuitů a dalších domorodých komunit. Já chci zopakovat, že lov na tuleně je součást jejich kulturní identity a přispívá k jejich e, živobytí, je to potravina a příjem pro udržitelný život komunity, pokračování tradiční existence kulturního dědictví. S pomocí právní služby jsem sladil nekonzistentnosti mezi článkem 35 a 31 v původním textu návrhu komise. Ehm, domnívám se, že komise by měla přijmout text, aby se snížilo množství produktů stůleňů na trhu pouze pokud budou důkazy indikující, že počet ulovených tuleňů nebo kvantita produktů je taková, že e, by to prokazovalo, že se loví pro komerční účely. Musíme si být vědomi, že je velmi obtížné um, stanovit, kde se, kdy se tradiční lov přesune od zajištění živobytí ke komerčním účelům. Co se týče pozměňovacího návrhu 6, licenci klovu, tak to by, jsem si vědom, vyvolalo problémy pro kanadskou stranu a dala by se to interpretovat jako diskriminace. Takže uvažuju tedy s, s dohodou kolegů stínových zpravodajů, že bychom to přeformulovali eh, tak, že lovit se musí s ohledem na eh, pohodu zvířat nový eh, článek 5a týká se o potřebě informovat občany o produktech z na trhu EU původem od Inuitů a jiných komunit mají, jsou legální, to je důležité. Kampaň na zvyšování povědomí, která má informovat veřejnost, by měla být také vedena podle eh, cíle 2 nařízení. Není to kampaň na zvýšení povědomí o produktech stuleňů, ale e, na to, aby lidé věděli, že co chtějí koupit, není ilegální. Důvod e, upravit článek 7 je, že proces reportingu nebyl transparentní, neplnil kritéria z článku 7 stávající legislativy. K konečné zprávě komise by měla posoudit dopad eh, na sociální eh, zájmy komunit, Inuitů a dalších komunit, aby jejich právo na příjem na udržitelné živobytí komunity. Chci požádat stín, kolegy stínové zpravodaje a další, aby eh, se Eh, by se podělili o své názory k mému návrhu a předložili mi i své návrhy. Děkuji, děkuji panu Busoj. Nyní dám slovo stínovým zpravodajům nejprve za SND. Děkuji. Já budu mluvit dánsky a tentokrát skutečně dánsky. Chci začít tím, že řeknu, že když jsme pracovali na tomto zákazu exportu a importu tuleních produktů v roce 2008, tak jsem byla sociálně demokratickou spravodajkou. A jako tehdy, i teď se domnívám, že je dobré pokračovat v tomto zákazu. Um, lovu na tuleně, to byl tedy lov tuleních mláďat pomocí holí, palec. A to je lov, který nechceme, aby probíhal. Je důležité si uvědomit, co tady máme dělat. Jak řekl zpravodaj, snažíme se Eh, mm, realizovat rozhodnutí VTO a současně zohlednit to, co jsme my v legislativě navrhli, takzvanou výjimku pro inuici. K tomu ještě něco, jak je důležité zdůraznit, že tento typ lovu, kteří stále provádí inuité eh, nevyvolává tedy nic eh, nesprávného. Způsob je, že, nebo to, jak budeme realizovat rozhodnutí VTO, zohledňuje to, že Inuité a další domorodci by měli možnost žít z lovu na tuleně. Nejsem sama, kdo to říká. Je to udržitelné, je to v souladu s standardy pohody zvířat. Ehm, to tedy e, soudí i Greenpeace a další organizace o lovu Inuitů. Shodnou se, že způsob, jakým loví Inuité, je udržitelný a e, plní požadavky na pohodu zvířat. S tím ale je důležité, e, že v odpovědi parlamentu bychom měli dát prostor na tu výjimku pro Inuity a zajistit, aby fungovala, aby Inuité byli schopni žít z lovu. To je rozhodující pro jejich existenci. I tak si říci, že podporuji většinu pozměňovacích návrhů předložených zpravodaji. Je prostor, eh, to není tu formulaci v návrhu 6, jste řekl, že tam jsou nějaké výzvy a souhlasím v tom, že eh, to budeme muset ehm, trošičku změnit. Eh, Měli bychom zajistit, slušnou, aby existovala kvalitní výjimka pro Inuity, která by byla správně formulována. A já podám pozměňovací návrh, který se podrobněji zabývá tím, že když kdy je lov na tuleně akceptovatelný. Eh, v některých pozměňovacích návrzích je snaha to formulovat lépe. Samozřejmě jsou tady výzvy, pokud se eh, toho budeme chtít zbavit v některých částech Evropy, eh, pokusit se eh, a zajistit, aby ta výjimka MRM odpovídala rozhodnutím VTO a současně zohlednila části po Baltí, kde mořské zdroje Eh, musí být brány v úvahu a současně je možné prodávat produkty z lovu na tuleně. Je tedy důležité zjistit, jak to bude fungovat. Já chci zdůraznit, že plně podporuji ten požadavek, aby komise měla možnost udělat hodnocení dopadů. My se budeme dívat tedy, jaké budou dopady této legislativy. Další věc, kterou chci říct, že souhlasím s informační kampaní, kde vysvětlujeme občanům, že kůže tuleňů z inuitského lovu jsou v souladu s evropskými pravidly a že to mm, je povolené. Těším se na spolupráci se zpravodaji a dalšími stínovými zpravodaji v této věci a doufám, že budeme schopni přijít s produktem, který bude respektovat lhuty, které máme, které jsou velmi krátké. Další e, stínový zpravodaj za EKR, pan Dalton. Děkuji, děkuji zpravodaji. Je to obtížné téma. Máme krátký čas na to a váš návrh je velmi kvalitní a reflektuje řadu problémů, které musíme řešit. Za naší frakci důležité abychom byli v souladu s VTO. To je důležité nejenom v tomto případě, ale obecně pro všechny obchodní otázky. To tedy mm, bude základem mého obecného přístupu. Co se týče specifik, v návrhu 3, bodu odůvodnění 3, tam je vyškrtnut návrh text komise, kde komise navrhuje, že um, existuje tedy humánní metoda, jak e, e, lovu nebo zabíjení a já souhlasím s komisí, nejsem si jist, za to je, e, že taková metoda je k dispozici. O tom se mluvilo v roce 2006-2007, když toto nařízení bylo poprvé souhlaseno. Konsensus v EU byl, že není uh, humánní metoda zabíjení a já mám tady trošičku obavy, trošičku problém s tím. Co se týče těch dvou výjimek, moje frakce velice podporuje Inuit, výjimku pro Inuity. Je to o komerční um, živobytí, oni z toho musí žít, přežít. Není to jenom o potravinách. Mělo by to být co nejširší, abychom toto zajistili. Co se týče řízení výjimky pro řízení mořských zdrojů, MRM, to je obtížnější. To bylo součástí kompromisu, který původně zavrl zákaz a ten by asi nezískal politickou podporu bez tohoto kompromisu před 7-8 lety. Však eh, rozhodnutí VTU je jasné. Říká, že tuto výjimku musíme zrušit. Otázka tedy na zpravodaje a další, zda je tady prostor, a tak abychom eh, mohli dodržovat VTO. Pokud ne, tak bychom měli ten prostor využít. Další, a to je otázka na komisi, jak komise bude uplatňovat své pravomoci, co se týče komerčních lovů, aby se ty výjimky nezneužívaly. Slyšel jsem na některých technických schůzích, že tady jsou výzvy pro eh, ten monitoring. Jak to tedy zajistit? Dále podporuji komentáře k informačním kampaním, pokud tedy ten rozpočet bude co nejmenší. A je důležité, aby lidé věděli, že tulení produkty z této výjimky jsou legální. A to je všechno. Ehm, my můžeme předložit řadu návrhů, které budou, budou v těchto liniích a já se těším na další zpravodaji s tínovými zpravodaji. Děkuji panu Dalton a nyní za liberály u Tornes. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodaji za dobrý návrh. Také já chci poděkovat zpravodaji za dobrou práci a za jednání s delegací z Grónska a dánského parlamentu. Spravodaj žádá o komentáře k návrhu. Já si myslím, že se vám podařilo najít dobrou rovnováhu, kde se zaměřujete na to, jak zohlednit pravidla VTO a dodržovat VTO a současně respektovat výjimky především pro Inuity. Mm, vy se specificky e, ptáte o náš, na náš názor k výjimce MRM. Nemyslím, že to je plně pokryto ve vašem návrhu, tady bych chtěla jasnější vyjádření. Asi to je z důvodu vyjednávání s komisí. Proto chci eh, se zeptat, zda MRM by neměl být úplně vyškrtnuto, nebo zda by tam mělo zůstat. Já osobně považuji za zvláštní a nemorální, pokud nastane situace, kde můžete lovit tuleně, například v Pobaltském moři, a ten tůleň ale musí být vyhozen. Když jsme nedávno přijali zákaz vyhazování ryb, to je, jde proti politice EU. MRM se že řeší ve stanovisku INTA a já bych si přála, abychom my zde ve výboru se také zabývali výjimkou MRM. Jak jsem řekla, ta zpráva k inuitské výjimce je kvalitní, já plně sdílím názory zpravodaje k inuitské kultuře a lovu tuleňů. Plně s tím souhlasím. Také chci podpořit to, co máte v té zprávě o kampaních na um, informačních kampaních a zvyšování povědomí veřejnosti. Tady nejde o publicitu nebo prodejní kampaň tuleňů, ale zabránit nedoporučení, nedorozumění na straně mnoha Evropanů, kteří si myslí, že Inuité eh, nebo zákaz lovu tuleňů Inuity je zakázán a tato kampaň by měla tato nedorozumění eh, eliminovat. To by měl být cíl této informační kampaně. Je dobré, že zpravodaj zdůrazňuje, eh, že komise má povinnost posuzovat dopad tohoto nařízení my všichni eh, jsme si vědomi obrovského vlivu eh, tohoto zákazu a dopadu nařízení EU na tuto komunitu, eh, především v Grónsku. Takže je nutné, aby bylo to hodnocení dopadu. Chci poděkovat zpravodaji za jeho práci a těším se na další spolupráce s novými zpravodaji a zpravodajem. Thank you. Now going to Děkuji. Teď dám eh, slovo zeleným. Eh, máme tady někoho za zelené? Tak, pan Dura. Eh, děkuji vám, paní předsedající. Bude to stručné. Já chci tedy jenom se ujistit, eh, abychom eh, tady hovořili a rozuměli si. Otázka pohody zvířat eh, je třeba, aby byla vyřešena jasně a dá se říci, že neexistuje žádná skutečně dobrá metoda, jak zabíjet stuleně. Nicméně neměli bychom eh, používat eh, úpravu této seměrnice, respektive tohoto nařízení, eh, jen proto, aby se to zase otvírala, upravovalo, poněvadž v minulosti stálo hodně námahy to rozumně vyvážet. VTO eh, de facto eh, se ptá pouze na dvě věci k těmto dvěma výjimkám. V jednom případě eh, se řídíme pozicí komise, což je v souladu s VTO opozicí k mořským zdrojům, čili tady celkem není třeba mít výjimky. Ale pokud se týče Inuitu, tak tady se snad shodujeme, domnívám se. V žádném případě nechceme ohrožovat Inuity ani žádné jiné komunity v jejich schopnosti sebeobživy. To je otázka eh, také humanitární. Současně s tím ovšem, jelikož eh, komise zde uvažuje o určitých změnách, tak je třeba najít tu vhodnou rovnováhu mezi lovem pro vlastní obživu a lovem pro účely komerční. My se pokusíme udělat to, co jsme byli požádáni, a sice, aby ta, toto nařízení Eh, bylo pořád eh, zákazem s výjimkou pro Inuity. Děkuji a nyní Marko Zil za EFTD. Děkuji, paní předsedající. My se plně shodujeme se zákazem tuleních produktů. A e, musíme říct, že to je prostě krutý obchod. E, jednak e, prostě s tím z toho hlediska, co je tam tělou surovinou a také pokud se týče metod lovu, to znamená, že jsou mladí tuleni, Eh, de facto vyhánění na let eh, a eh, tam jsou zaživa oběti. Myslím, že mm, civilizovaná společnost takovéto praktiky nemůže akceptovat. A také nezapomínejme, že následuje tady potom všem ilegální obchod. A to už jsme blízko organizovanému zločinu. A já myslím, že my v tomto parlamentu máme zapovinnost zajistit, že se s těmito praktikami skoncuje a budou to dě eh, trestány. Děkuji tolik tedy eh, tolik eh, tím zpravodaj a je tady s námi pan Donan, který nás zastupoval eh, na meziparlamentním setkání Nordické rady koncem března, eh, což je velmi relevantní. A proto si ho rádi vyslechneme. Děkuji. Děkuji za příležitost zde mm, promluvit a budu tak činit dánsky. Tady jde o téma, které leží na srdci mnohým a zároveň téma, které způsobilo již mnoho nedorozumění. Nicméně, jak říkám, eh, děkuji za příležitost eh, Eh, zmínit se zde o eh, sedmé meziparlamentárním eh, setkání Nordické rady z 26. března v Bruselu. Tak důležitá je tady ta, ten, ten nejnovější vývoj pro mm, Grónsko a Island a Irsko, Eh, což tedy eh, je, jsou státy, kterým se, eh, který se dotýká zákaz tulení produktů. Tak dá se říci, že tady byla velká podpora to nařízení toho původního řízení, nařízení o zákazu tolených projektů a poté prováděcího řízení z roku 2010, které ovšem výrazně postihlo inuitskou komunitu v Grónsku. Bylo také řečeno, že trh eh, pro tulení kůže a produkty z nich se v podstatě zhroutil navzdory eh, garantovaným výjimkám. Gronsko nám také připomíná, že lov tuleňů je součástí místní eh, lovecké kultury. A my bychom neměli zapomínat, že eh, mnoho, mnoho eh, zvířat v arktických oblastech se živí hovězím, ovšem ono není zas tolik příležitostí eh, získat eh, masnou potravu. Je třeba říci, že eh, nás poškodily firmy, které ukázovaly krutost zabíjení, ovšem existují i humánnější způsoby lovu. v roce 2014 eh, o tomto jednala VTO s podporou Kanady. A bylo dohodnuto, že na národní spolupráci bude třeba se soustředovat na tři body. A to eh, alternativní způsoby lovu eh, tuleňů, dále udržitelnost a udržitelné využívání přírodních zdrojů ze strany Inuitu a dále rozlišování mezi eh, lovem tuloňů v Dánsku a naopak v Kanadě, ale také eh, například eh, v kontrastu s velrybářstvím, což bylo také předváděno ve filmu. Prostě o tom je třeba jednat odděleně. Pokud se týče o další, eh, další spolupráce v oblasti arktické, tedy v oblasti spolupráce v arktické oblasti a klimatických změn, my souhlasíme s arktickými partnery a s EU v tom, že eh, se chceme důkladně připravit na pařížský klimatický summit arktická oblast eh, zažila nejtěžší dopady klimatických změn. Děkuji, to bylo velmi zajímavé. A ještě pan eh, Jan Nielsen chce k tomu něco říct. Děkuji vám. Já bych chtěl pohovořit o tuleních v Baltském moři. Eh, tady existuje ještě jedna výjimka, která souvisí s udržitelným řízením zelených zdrojů. Já se stavím velmi kriticky k tomu, že komise se staví zády k zájmům nordických zemí. Eh, samozřejmě, že při zachování rozhodnutí VTO. Nicméně eh, existují určitá specifika pro nordické země v Pobalti Tady eh, je cílem tuleního lovu také zachování populace. Eh, v Pobaltí je jich nějakých 32 tisíc, ve Finsku eh, jsou tedy loveny nějakých možná 300 ve Švédsku a mm, další menší čísla jinde. Ovšem ta populace je poměrně velká a e, poněkud to ohrožuje hlavní e, zdroje ryb e, v tomto regionu. No, a teď o co jde? Tato výjimka, ta v podstatě je nepřímou výjimkou pro lov, což spadá pod národní jurisdikci, a za druhé je naprosto nemorální eh, provádět takovýto lov, eh, pokud eh, je, jsou tato ulovená zvířata používaná ne tedy na, jako potrava, ale prostě se vyhazují. Když jsme představili návrh, Opírali jsme se o právní analýzu, kterou podpořili vlády Dánska, Švédska, Finska a Estonska. A bylo řečeno, že tady je určitý manévrovací prostor, ovšem komise se ani nepokusila se o něm něco dozvědět. My nechceme podkopávat pozici Světové obchodní organizace a nesouhlasíme s komisí v tom, že je třeba zrušit nordickou výjimku. Také si myslím, že komise dostatečně nezdůvodnila eh, svoji, svůj postoj k výjimce podle GATu a dalších dokumentů, ale spíše argumentuje pouze jakousi veřejnou morálkou. Jde tady v zásadě o to, aby byla zachována výjimka pro lov v malém rozsahu. To je ve švédském zájmu a my bychom si přáli, aby se situace sledovala, aby komise vyhodnotila analýzu dopadu eh, tohoto lovu tuleňů. My si přejeme řídit se eh, rozhodnutím VTO, ale zároveň eh, bychom tedy nechtěli, aby zde byla nevhodná regulace. Čili prosím, berte naši výjimku eh, vážně. Potřebujeme, aby eh, k tomu bylo přistoupeno zodpovědně. Dobře, děkuji. Eh, jsou zde zástupci komise. Myslím, že by bylo dobré, kdyby se k tomu mohla vyjádřit. DG Trade a DG Envy. To je Martin Lukas a Hans Stilstra. Takže máte slovo, pánové. Děkuji vám, paní předsedající. Dobré odpoledne. Chtěl bych říct pár slov o našem přístupu k implementování rozhodnutí VTO, které od níž se odvíjí naše návrhy. A e, pak se vyjádříme k oběma výjimkám. Pokud se týče přístupu k implementaci rozhodnutí VTO, je to přístup takový omezený, dal by se říci chirurgický. My se snažíme pouze eliminovat nesrovnalosti, eh, které eh, byly odhaleny a eh, ty soudy VTO. Tak k tomu přistupujeme ze tří důvodů. Eh, Zaprvé potřebujeme mít jasný termín od VTO, eh, přičemž eh, ano, to je, to je pevně stanovený termín, který máme do listopadu tohoto roku. Je to prostě nám stanoveno. Druhý důvod je ten, že implementace rozhodnutí VTO, tak to je prostě jednorázová záležitost to se nedá opakovat, poněvadž eh, to, je, to se musí udělat hned na, hned na poprvé správně, protože jinak budou následovat další, eh, další spory a další žaloby. Eh, tím se také vysvětluje to, že komise, komisi poněkud trvalo, než přišla s návrhem, poněvadž si to vyžádalo důkladné konzultace. No a třetí důvod, proč jsme zvolili tento přístup, tak to je z různých, z různých storů, kde, sporů, kde naši obchodní partneři eh, atakují naše aky a to eh, je vlastně věc, kterou musíme eh, upravit my se snažíme v Ženevě eh, všechno obhajovat a eh, v bodech, kde jsme úspěšní, tak tam samozřejmě eh, věci zůstávají tak, jak jsou. Není to poprvé, co Evropská unie se staví s tímto přístupem k rozhodnutím VTO. To už se stalo před pár lety, když Číňané napadli nařízení o dumpingu a opět se e, změnila jenom ta nezbytná rozhodnutí a ustanovení, čili a bylo to úspěšné, tento přístup. No, prostě my jsme neprováděli žádný, žádné posouzení dopadů, protože jsme jenom uplnili to, co jsme splnit museli. My jsme vděční zpravodaje za jeho přístup a ten je tedy reflektován v jeho zprávě a myslím si, že to, co se navrhuje, je eh, vhodný postup ke včasnému eh, splnění požadavků VTO. Eh, teď k té výjimce MRM, čili to je jedna z těch výjimek, kterým je třeba se zabývat my pravděpodobně eh, výjimku MRM eh, zrušíme, odvoláme a upravíme výjimku pro Inuity. A opět eh, ten různý přístup vyplývá z rozsudku VTO. VTO tvrdí, že vzhledem k zákazu, který se týká Eh, pohody zvířat nemůže být výjimka umožnit určitý druh lovu a, lov a eh, zakázat komerční lov jenom proto, eh, že mm, má malý rozsah. Čili je tady určitá diskriminace mezi těmi druhy lovu. Ten lov inuitů je trošku něco jiného, tady jde o obživu Čili tady tato diskriminace by potom už byla obhajitelná. My víme, že tedy e, ten lov je nezbytný a důležitý pro řízení zdrojů. Ovšem, prostě vzhledem k tomu, že je zákaz, tak e, není možné tedy Eh, rozlišovat mezi dvěma stejně udržitelnými či neudržitelnými druhy lovu a jeden tedy hm, povolit a druhý eh, zakázat. Čili my se domníváme, že úprava té výjimky MRM eh, bude za prvé tedy potřebovali bychom, aby tady nebyla ta diskriminace a zároveň, aby nebyl podkopáván určitý druh lovu. A teď ještě předávám slovo Hansovi. Děkuji vám. A také já děkuji paní předsedající za udělení slova komisi. Chtěl bych především říci, že plně souhlasím s názorem tady pana kolegy na zprávu, tak jak vypracoval zpravodaj. Děkuji vám za to, že používáte tutéž logiku, jakou jsme se snažili prosazovat v našem návrhu my. A sice sladit legislativu s rozhodnutím VTO. Eh, rozhodnutí VTO nám ponechalo určitou, určitý prostor pro zachování výjimky si. My jsme o to hodně bojovali a zachovali jsme tuto možnost a chtěli bychom ji využít. Protože, jak řekli mnozí dříve, je třeba vzít v úvahu legitimní zájem inuitské komunity Eh, tak aby mohli lovit tuleně, což je důležitá součást jejich živobytí a kulturní identity. Čili tak jsme to eh, zapracovali a do mm, legislativy jsme také vložili určité mechanismy způsobem, který předpokládáme mm, bude přijatelný pro VTO. Myslím, že je důležité zdůraznit, že tato výjimka musí být užitečná a aplikovatelná pro všechny inuitské komunity v Gronsku, Kanadě či jinde. Také vítáme zpravodajová slova ohledně vydávání licenci. Zde se domnívá, že Eh, toto nebude součástí návrhu a my podporujeme jeho argumenty. Jde o to, že pokud nyní chceme změnit nařízení ohledně tuleňů, tak aby eh, splňovalo podmínky VTO, měli bychom se vyhnout tomu, eh, že bychom nevědomky nebo nechtěně eh, přece jenom eh, vyvolali nějakou další diskriminaci. A to je, paní předsedající, všechno. Ano, děkuji. Ještě dám slovo zpravodajovi, který řekne poslední slova. Thank you, uh, Velice stručně já chci poděkovat všem kolegům za jejich slova, za jejich obecnou podporu. Já samozřejmě Eh, chci, aby ten text byl ještě jasnější a podporuji obecný názor, že nemusíme znovu otevírat diskusi, která již před lety proběhla. My nyní musíme sladit legislativu s rozhodnutím VTO, abychom neriskovali další e, eh, správní spory na mezinárodní úrovni. Já nepotřebuji výjimku MRM, mnozí správních konzultantů e, soudí, že by to otevřelo nové soudní pře. Já podporuji inuitskou výjimku, jak jsem řekl, věřím, že jejich lov je legitimní a bere ohled na pohodu zvířat. Chci poděkovat kolegům, kteří vysvětlili situaci po um, tom nařízení na inuitskou populaci mnoho Evropského obchodníku se domnívá, že to je nelegální, proto žádám informační kampaň, aby byla vysvětlena eh, ta situace, že to je legální pro Inuity a že to není propagace produktů jako takových, protože to není eh, povolené podle eh, evropských pravidel financování. Um, Evropská komise také musí připravit další kroky, mm, nejlepší způsob, jak hlasovat v červenci nebo září. Mm, po všech jednáních a diskusích mm, pozitivních jsem, pozit, jsem optimista, že parlament dokončí svoji práci včas a pokusí se stejně intenzivně jednat s radou. Děkuji všem kolegům a netrpělivě čekám na dobré návrhy, které dostanu. Děkuji zpravodaji, děkuji stínovým zpravodajům. Ještě jednou lhůta je 20. Mm, mm, dubna, hlasování v IMKO 4. června, v plénu mm, v září. Děkuji kolegům, děkuji všem. Tím zakončím schůzi. Příští schůze proběhne 6. května v 9 hodin. Děkuji za čas a tlumočníkům děkuji.